což je novinářka, politička a předsedkyně organizace Women Journalists Without Chains a koordinátorka eh, Yemeni Youth Revolution. Velice si vážíme eh, toho, co děláte. Paní Karman je jedna ze tří žen, které eh, obdrží letošní Nobelovu cenu za mír pro její nenásilný boj za bezpečnost žen a práva žen na eh, plnou participaci v budování míru. Když jsem byl v Turecku na oficiální návštěvě, hovořil jsem s prezidentem, hovořil jsem v parlamentu a hovořil jsem se zástupci občanské společnosti. Hovořil jsem také s patriarchou Bartolomějem o situaci v jejich zemi, přičemž prvotní